Jedná se o rozhodnutí přijaté ve věci politiky daňové transparentnosti a výroční zprávy o daních. Eh, slovo má paní Eva Kajli na čtyři minuty. Vítám zde pana místopředsedu Moskovisího za Evropskou komisi. Děkuji. Pane komisaři, vážení kolegové, eh, jedna z hlavních výzev eh, této eh, roční daňového zprávy na tento rok bylo použít mnohem političtější hledisko na celé téma, než spíš jenom sledovat takovou standardní cestu, že se budou dělat věci, jako se dělali vždy. Lixlep případy během posledního období ukázaly, že je tady zapotřebí reagovat politicky. Evropský parlament musel zaujmout politické stanovisko a nepředstírat, že se nic nestalo tedy, tedy ta dolik daňová zpráva. Ekon výbor se také zabýval daňovými otázkami. Zájmem, poslance, zájem, zájem poslanců se projevuje v různých pozměňovacích návrzích, kteří žádají o jasné politické poselství. E, tak to právě byly ony dalekosáhlé návrhy a konkrétně můžeme podtrhnout otázky, které se eh, eh, týkají sociální spravedlnosti v daňové politice, mm, eh, také zdaňování kapitálu, zdaňování zdrojů z příjmu mm, z dividendy mm, a jiné příjmy, stejně tak jako kontrola finančních nástrojů, které jsou používány pro úniky. A také ostatní daně. Spousta kolegů tady předložila různé návrhy a Eh, také jde o využití eh, těchto eh, příjmů pro rozpočet Evropské unie nebo pro boj proti klimatickým změnám, nebo také Evropský fond pro strategické investice. Navíc diskuze naznačila, že jsou tady, je tady Evropský parlament se velmi zabývá korporátním zdaněním, zvláště společná konsolidovaná základna pro zdanění CCCTB a také minimální daňové příspěvky. Byla tady řada návrhů, které jsou spojeny také se zdaněním konkurenceschopnosti evropských podniků a také pozměňovací návrhy toho, jak daňově zacházet s malými a středními podniky. Evropský parlament je stále rozdělen mezi ty, kteří jsou pro koordinaci a mezi těmi, kdo jsou spíše pro harmonizaci. Ehm, e, chyby v koordinaci jako v případě Leaks, vedly k tomu, že řada našich kolegů zdůraznila důležitost větší harmonizace v oblasti zdanění tím, že se bude používat evropský semestr a jiné podněty pro tak, aby se mohli odměnit ti, kteří čestně zacházejí s těmito penězi. Jsou tady, Evropský parlament se tedy pokusil zaujmout zodpovědné stanovisko, je tady, jsou tady politické eh, kroky, proti agresivnímu daňovému eh, politice a také proti daňovým únikům a také politika eh, zaměřená na minimalizaci daňových mezer. Je tady zapotřebí dobrého řízení v daňových otázkách, jednotný daňový systém a tak, aby se podpořil podnikatelský duch, zvýšila konkurenceschopnost malých a středních podniků. Také sociální dopady eh, daňové politiky musí být zváženy zvláště eh, pro ekonomicky slabší eh, osoby. Mm, do budoucna můžeme o těchto otázkách dále diskutovat, mm, protože tady máme společnou základnu a tento výzkum také obsahuje definici daňových rájů, možné sankce pro ty, kteří se pouštějí do daňových podvodů a e, také e, e, ostatní kroky a jeden z nejdůležitějších prvků eh, byl téma automatické výměny eh, informací tak, eh, aby se odhalily netransparentní transakce mezi členskými státy a nadnárodními společnostmi. Takže na pozadí současného vývoje je stále více důležité, aby Evropský parlament Eh, ukázal pevné eh, stanovisko, pevný postoj proti jakýmkoliv netransparentním praktikám, mm, které eh, snižují právní jistotu daňových poplatníků a oslabují soutěž konkurenceschopnost. Takže vítáme návrh komise o větší daňové transparentnosti, boji proti daňovým únikům. Zdůrazňuje se, že mm, no, nutnost, že, že potřeba informovat, nemůže to mít zamítnuto, musí se odhalovat informace. A také tady musí být zachováno obchodní tajemství, ale jsme skeptičtí, protože tady není přesně, nejsou stanoveny důsledky pro ty, kteří e, toto nedodržují. Takže celkově přes to, že tady máme roční zprávu o daňovou, je zapotřebí se věnovat eh, jednotlivých eh, eh, základně. Je tu základna pro férové, transparentní, zodpovědný přístup k daňové politice v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Paní Kajdy, musím se omluvit ale eh, měla jste trošku navíc čas a obávám se, že hodně přetahujeme už naší diskusi, takže eh, musíme eh, úsporně zacházet s časem a hned předávám slovo panu komisaři Moskoviču. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení poslanci, předsedající. Děkuji za tuto příležitost hovořit o eh, fiskálních otázkách v Evropě. Tato zpráva se věnuje jakési diagnóze, se kterou já se plně eh, stotožňuji. Protože někdy situace je eh, málo srozumitelná a málo efektivní pro občany nebo pro podniky. Máme tu základní problémy, které musíme řešit po celé EU. Za prvé, fiskální pravidla příliš často segmentují vnitřní trh takovým způsobem, že většina evropských podniků nebo zahraničních podniků musí eh, eh, tomu věnovat velkou energii eh, a potřebovali ulehčit situaci pro lepší růst. Je zapotřebí také Eh, zabránit agresivnímu daňovému plánování, využívají eh, nerovností a nebo rozdílů v daňových eh, oblastech jednotlivých členských států a někdy je příliš silná, přehnaná konkurence v této oblasti a také bylo zjištěno, že je že je to silný systém, který způsobuje, že Eh, někteří jiní eh, nejsou schopni eh, jemu konkurovat a to už není tolerovatelné. Veřejné orgány i, podniky i Eh, soukromé osoby jsou tímto ohrožovány a tak je zapotřebí eh, rychle a rozhodně jednat. Naše cíle jsou stejné jako vaše. Především je zapotřebí znovu nastavit eh, daňovou spravedlnost Evropské unii, tak abychom měli skutečný fiskální vnitřní trh, aby byl transparentní, předvídatelný pro podniky, pro investory, aby zde byla důvěra. A také mm, fiskalita je jednou z priorit Eh, Evropské unie, podobně jako digitální trh a energetická unie. Jsou tu možná řešení, Některá už jsou připravena několik let, ale jejich uskutečnění bude vyžadovat angažmá ode všech. Především od členských států, eh, kteří, eh, které mají ve svých kompetencích daňové otázky a e, komise e, předsedy Junckera chce bojovat proti e, daňovým podvodům a za spravedlivou situaci v daňové oblasti. Je to jedna z priorit je zapotřebí větší transparentnosti ve fiskální oblasti v Evropské unii. Tento návrh, který má být především návrhem směrnice o výměně informací, o daňových potížích tak, aby eh, bylo eh, jasné, jaký dopad eh, má daňová zátěž v daném státě na, na daný subjekt. A Evropská unie v této oblasti transparentnosti daňové oblasti je opravdu ve vedoucím postavení ve světě. Tato výroční zpráva se má vztahovat na Eh, celou eh, sféru daní, některé daňové, eh, některé průmyslové, průmyslová odvětví, tak to mm, ukazují některé údaje, které se, které se jich týkají. Potřebujeme ještě hlubší analýzu v některých oblastech, potřebujeme jasně analyzovat situaci, abychom mohli případně dojít k dalším společným stanoviskům. A Evropské unii eh, potřebujeme eh, tedy eh, jednotnost. Máme tu jednotný vnitřní trh, máme tu eurozónu, ale 28 různých fiskálních systémů. Každý má své vlastní cíle, své vlastní priority. Evropská unie se může opřít nyní Eh, o užitečnou práci OECD, ale nemůže jen spolehat na tuto práci. Je zapotřebí, aby komise na tom pracovala dále a ve světle dalšího vývoje na celosvětové úrovni, aby vytvořila plán fiskálních eh, činností zaměřených na eh, jednotný trh, tak kde je na, na zapotřebí například zblížit zdanění tak, abychom mohli nově diskutovat o e, projektu jako e, CCZTB, kdy e, je zapotřebí, aby se harmonizoval daňový základ pro firmy, které pracují na přeshraniční úrovni. To je pro nás jedna z priorit. Také uvažujeme o krátkodobějších, rychlejších činnostech Eh, například na úrovni G20 můžeme jednat. Eh, můžeme jednat eh, také s členskými státy. Já jsem přesvědčen, že společně s výbory Evropského parlamentu budete moci přijmout pozitivně tyto výsledky. Především si připomenout daň z finančních transakcí a ta na národní úrovni je jedno z našich priorit, kterou sdílíme jako Evropská komise společně s Evropským eh, parlamentem. Evropská komise pozbuzuje k fiskálním reformám, aby eh, využili situaci členské státy k tomu, aby eh, snížili daňovou, daňovou zátěž a aby zblížili situaci je zapotřebí, abychom vytvořili evropský rámec, který bude eh, harmonizovaný od 1. Eh, ledna 2016. Některé členské státy prohlásily, že se musí zakladat na daňovém základu, který co bude na nejširší, s nízkými daněmi, aby to nemělo dopad na reálnou ekonomiku a nevedlo to k delokalizaci. Eh, služby komise nadále budou poskytovat technickou podporu členským státům, a budou se snažit o kompromisy o dosažení dohody s otevřenou myslí. A co se týče nepřímých daní, chtěl bych připomenout, že komise se jimi velice zabývá. Připravujeme e, celý e, systém různých reform, zejména e, co se týče DPH, snížení administrativní zátěže, které s tímto souvisejí. A komise preferuje globální Eh, přístup proti eh, přístupu ad hoc a eh, přejeme si, aby, byly, aby byla řešení konzistentní. To platí také ohledně dalších daní. Já děkuji paní Kajli za její zprávu, děkuji také Evropskému parlamentu a také 31. března eh, budeme o tomto diskutovat na eh, komisi TAX a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji vám, pane eh, komisaři, za váš příspěvek. Nyní zahájíme diskuzi na minutu a půl. Jako první pan Stolojan. Ehm, děkuji. Nejprve bych rád přivítal novou iniciativu Evropské komise Eh, balíček o daňové transparentnosti. Jsem si jist, že eh, při zavedení dojde k automatické výměně informací mezi členskými státy, eh, když půjde o daňová eh, rozhodování. A to eh, pak budeme moci naplnit požadavky našich občanů. Naši občané si přejí jednoduché, jasné řešení tohoto problému, protože zdaňování zisků musí se odehrávat v zemích, kde se tyto zisky generují. A nemůže tady být nějaký transfer zisků do jiných zemí na individuální bázi, a nebo protože jsou tady nějaké tvůrčí účetní praktiky. Také nový akční plán přijde od komise. Tento příslip komise vítám, eh, který se eh, týká eh, daňových úniků a podvodů. A za druhé bych rád poděkoval paní Kajli za její zprávu. Podobně jako ostatní kolegové, s kterými jsem velmi dobře na této zprávě spolupracoval, bych rád předložil návrh, který se týká jedné velice důležité myšlenky. Protože jenom e, díky velmi úzké spolupráci e, se členskými státy a třetími zeměmi e, se nám podaří udělat dobrý pokrok, opravdový pokrok, když půjde o boje proti daňovým únikům a povrodu a přesunu zisku do jiných zemí. Děkuji vám. Děkuji a Kolegové, jak víte, tak um, už eh, jsme více jak o půl hodinu spožděni v naší diskusi a eh, chtěla bych udělat návrh, abychom nepřijímali modré kartičky, protože tady je mnoho, by bylo mnoho takových příspěvků, doufám, že budete mít pochopení pro toto pravidlo, eh, takže hned přejdu k dalšímu řečníkovi, který má, paní, paní Ferrara má dvě minuty, prosím, máte slovo. Pane komisaři, v mé zemi, v Portugalsku a mnohé, celé řadě dalších zemí eh, máme malý podnik, který dokázal přežít v krizi, když bylo obtížné dostat úvěr, mus, museli a navíc museli naplatit 23% daň na své zisky a na současně velké nadnárodní společnosti, jako je Starbucks, Ikesh, Amazon, ty údajně uh, Eh, platí eh, asi trošičku více než 1% jako daň, protože si hrají s těmi různými eh, rozdíly ve zdanění v různých členských státech a má země nemá dost daňových příjmů pro to, aby pokryla základní výdaje na, v oblasti vzdělání, zdravotnictví či důchodu, protože jinak by mm, se vystavila riziku, že tady nedodržuje pravidla ekonomické zprávy ale navíc eh, portugalské malé podniky, které by mohly nejlépe přispět, respektive ty velké podniky, které by mohly přispět do rozpočtu, tak ty se rozhodly, že přenesou své sídlo do Holandska či do Lucemburka a Řecku a tam tedy využijí těch eh, daňových výhod. Tato praktika eh, fiskálního dumpingu, které, které, které využívají různé země, je něco, co je ku škodě občanů. A proto je dobře, že je tady povinná výměna informací členských států EU o jejich daňových praktikách. To je krok správným směrem, já to uznávám, děkuji za to panu komisaři Moskovičevi, ale je to ještě nedostatečné. Je třeba zavést celou řadu dalších opatření pro to, aby se bojovala proti daňovým rájům, proto aby se zharmonizoval daňový základ pro podniky. Eh, a té úsilí, které požadujeme od našich občanů, by bylo tedy důležité, aby by stejně úsilí bylo v odhodlanosti právě podniknout kroky v této oblasti. Parlament náš je odhodlán plně přispět do, k této nové možnosti daňového systému. A my si myslíme, Eh, je zde podpora občanské společnosti, je zde podpora komise. My si tedy myslíme, že by bylo důležité, aby ve stejném duchu reagovala i rada a občané to požadují a my bychom měli zareagovat na jejich požadavek a dát jim tu odpověď, kterou chtějí. Děkuji. Děkuji. Další řečník na minutu, pan Kužmuk. Eh, děkuji. Děkuji vám, eh, paní předsedající, pane komisaři. Určité eh, daně máme eh, harmonizované jako spotřební daně, DPH, jiné nikoli. Stanění eh, podniků tedy se velice liší. Máme tu určitý, určité potíže s DPH. Máme také eh, karuselové podvody, eh, které eh, jsou způsobeny tím, že dochází k fiktivním transakcím a pak je zpětně vybírána DPH. Státy se brání tím, že se že opakují určité postupy, ale tímto se situace neřeší. Eh, bohužel eh, se eh, toto nekalé chování týká velkých podniků, nadnárodních podniků. Dochází k vyhýbání se daním z jejich strany. Já, já jsem místo předsedkyně, která pravděpodobně má tu nejobtížnější část rozpravy. Opravdu musím být striktní. Nechci ani eh, marnit čas další, takže hned přidám na dvě minuty slovo dalšímu řečníku a to je paní Van Nievenhuizen. Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně a milí kolegové, vážený pane komisaři. Když jsem před několika lety řekla, že se zajímám o daňové otázky, tak na mě ostatní hleděli poněkud soucitně. Bylo to takové tristní a nudné téma, politicky vůbec nebylo zajímavé, ale ono se to naprosto změnilo a nyní tady máme ovšem změnu z podnětu, který není moc pozitivní. Celé se to tedy rozpoutalo díky LuxLeaksu této aféry a jsme ve situaci, kdy si spotřebitel dělá obavy, protože má pocit, že on platí příliš, co též platí pro malé podniky, které také platí mnohem větší daně než velké nadnárodní společnosti které vždy naleznou nějaký způsob, jak uniknout eh, vysokým daním. Toto je tedy naše téma. Je třeba, abychom tady měli správné definice, například eh, daňových úniků, vyhýbání se daňové povinnosti, optimalizace daňové, daňových podvodů. To vše se směšuje, což jsou vlastně daňové ráje, co pod tím vlastně chápeme, pod tímto pojmem. Uh, takže třeba si to jasně nedefinovat, abychom pak všichni hovořili o stejných věcech, když o tom diskutujeme. Komise nám slíbila více transparentnosti, tam jsme naprosto pro, protože transparentnost je zásadní. A mám tedy jednu otázku komisi. Všichni víme, že tento problém je celosvětový, že se neomezuje pouze na Evropu. A proto se ptám, do jaké míry hovoříte s ostatními mocnostmi o těchto otázkách, o otázkách daní. Děkuji, děkuji a dodržela jsem přesně řečnickou dobu. Děkuji za tento příspěvek a další řečník má minutu a půl, paní Matias. Děkuji, paní předsedkyně. To minimální, co můžeme říct o daňové politice, je to, že není efektivní a nespravedlivá. To, co jsme viděli v minulých letech, zejména v době krize, je ještě o to šokující, když víme, že úspory byly jménem konkurenceschopnosti a bohužel to ovšem došlo k propadu příjmu a kapitál z toho problém neměl, ale my jsme tady měli obrovský nárůst jak spotřeby, tak práce a to tedy bylo, vešlo to k recese, což je také důsledek politiky úrob, což má strašné dopady na jižní okraji eurozóny. A jak vypadá distribuce bohatství a zisku, čím dál tím více je nerovnější. A vidíme, že jsou tady agresivní daňové praktiky, pak tady máme vyhýbání se daňové podněmosti, úniky daňové. A víme, že eh, LuxLeaks je pouze jeden, jedna aféra, bude jich více. A víme, že jeden trilion eur se ztrácí právě proto, že dochází k daňovým únikům. A každoročně vidíme, že tady stála nespravedlnost. 19 20 velkých podniků v Portugalsku přesunulo své sídlo do Holandska či do Lucemburska, Obě nemuseli platit daně. To je fiskální dumping. A to, co tady se navrhuje v oblasti daňové transparentnosti, nepřináší nic nového. Jsou tam metody, které již tady jsou od roku 77, existuje, ale komise je nerealizuje. Tedy ta takzvaná transparence, takzvaná vyměňování informací mezi daňovými orgány, to je ten minimum, to je minimum. Děkuji. Paní Scott má mnohých eh, daně jsou zajímavým tématem od minulého roku. Bohatí lidé a podniky eh, vymýšlejí stále složitější způsoby, jak neplatit eh, to, co by měli. A v důsledku toho eh, veřejné kasy trpí a nejsou prostředky nezbytné pro infrastrukturu nebo na podporu občanů v nouzi. Dosáhli jsme takové úrovně, kdy je zásadní pro ochranu civilizovaných společností, abychom se tímto zabývali, abychom se zabývali vyhýbání se daní a agresivní daňovému plánování. A tím se zabývá také Evropské komisi. Nadnárodní korporace mají eh, příhodné eh, dohody s vládami a organizují transfer který by nikdy nebyl možný eh, pro malé podniky. A přitom malé podniky, podniky jsou páteří eh, našich místních eh, společností, společenství. A proto je zapotřebí, abychom měli férové zdanění, férovou hospodářskou soutěž mezi malými podniky a nadárními společnosti. V listopadu loňského roku, poté, co se na veřejnosti objevily údaje LuxLeaks, zde byla žádost o Eh, odstoupení celé komise. Ale nehledě na obavy ohledně určitých komisařů, eh, zelení se rozhodli, že bychom jim měli dát šanci předtím, než eh, by odešli. A proto jsme vybídli Junkra, aby jednal nebo odešel. Minulý týden jsme viděli akci, kterou navrhuje komise a nepřekvapí vás, že jsme byli hluboce zklamáni. Návrh o výměně informací mezi členskými státy je nezbytný a je vítaný. Vyjasňuje povinnost ze 70. let, která doteď nebyla správná správně aplikována. A kdyby totiž byla, tak by eh, ta, ta skan, ty skandální eh, dohody o daních se nemohly skrývat před veřejností. Eh, nicméně je to jenom pár opatření, které by měly být provedeny a které by měly být vyžadovány ohledně transparentnosti daní. A proto já jsem ráda, že je zde opakováno to volání po eh, povinném společném konsolidovaném daňovém základu. Ale jako zelenou mě velice zklamal to, že eh, letošní vyjednávání o klimatických změnách v Paříži eh, tak k ním připravujeme nejvýznamnější pozměňovací návrhy ohledně ekologických daní, skončení daňových výhod a výjimek pro letectví a Eh, postupné rušení eh, pobídek pro eh, fosilní paliva. Měli bychom mít na paměti, že strategické používání takovýchto daní je užitečné pro naši budoucnost. Na minutu a půl, pan Tany. Děkuji vám. Už bylo řečeno, že po tom skandalu LuxLeaks si zapotřebí něco dělat a že Evropská komise se bude snažit ze všech sil, aby se postavila problému vyhýbání se daní a Eh, nevlastní daní, jak to všichni víme, že to v některých členských státech je. Sám pan Juncker, který je eh, expertem s eh, dlouholetými zkušenosti z Lucemburku, prohlásil, že se osobně bude zasazovat o boj proti těmto fenomenům, které poškozují nejen členské státy, ale i EU. A některé státy se snaží jen zachránit fasádu a přitom eh, se snaží předčít ty eh, druhé a postavit se do lepší pozice. Eh, je zapotřebí, aby se tím zabývala komise. Pokud pan Moskovici bude dále se vyhýbat jádru toho problému, že tyto že tyto systémy jsou více či méně legální a že potřebujeme jednat. Nestačí nám totiž jen vyměňovat se informace mezi státy a e, navíc občané nebudou mít přístup k těm dokumentům. To není e, věc, kterou potřebujeme je tu jedna zásadní věc. Pokud se nezmění pravidla, pokud tato praxe nadále bude přijímána, bude legální, tak se situace nezmění a do nekonečna budeme diskutovat o větší transparentnosti nebo menší transparentnosti a o spolupráci, aniž bychom cokoliv vyřešili. Takže společně s 500 miliony evropských občanů eh, se tážu, zda je tu skutečná vůle politická tuto věc vyřešit. Jak můžeme hovořit o solidární Evropě, když se dovolují takovéto praxe? Thank you. Děkuji. Na minutu pan Korvin Mikke. Paní eh, předsedající, Evropská unie má jako své moto diverzitu. A to v každé oblasti. To znamená, že ve všech oblastech my žádáme totální harmonizaci. Pokud protokolští kolegové si stěžují, že, že eh, podnikatelé odchází do Holandska, tak by měli prostě snížit daně a holanděné se poženou do Portugalska. To je hospodářská soutěž, která eh, vytváří hospodářské prostředí a členské státy by takto měly vést konkurenci, aby přitáhly podniky. Zde v hemicyklu je tu ale totalita žádající totální a ta tu vládne. A proto já si myslím, že Unie by měla být zničena. Sorry, colleagues, please. Mějte, kolegové, budeme pokračovat v naší diskusi. Na minutu a půl dávám slovo panu Balcovi. Děkuji, vítáme, že Evropská komise učinila první kroky v boji proti vyhýbání se daním a daňovým únikům. Tyto kroky byly nutné již dlouho, ale nejsou dostatující v žádném případě. Je správné a nutné u automatické výměny informací mezi členskými státy začít. Začít tím. To není možné, aby se členské státy vymlouvaly. Třeba, aby ta výměna byla povinná, pravidelná a aby bylo možné ji kontrolovat. A dále je absolutně nutné, abychom dodržovali globální dohody OECD o daňové transparentnosti, abychom ji implementovali v plné míře a proto vytvořili formální podmínky a je naprosto nezbytné, aby komise při zavádění společného základu daně pro podniky Eh, tady začal, je dobré, že s tímto chce začít a znovu chce nastartovat legislativní proces v této oblasti. A také je důležité, že komise chce prověřit eh, práci z kontaktní skupiny pro etické záležitosti a také, že chce prověřit eh, jednání nadnárodní společnosti, ale není nutné, aby vytvářela jakousi informační byrokraci pro celý sektor podnikatelů. My tady hovoříme stále o reálné politice která je na prvním místě, proto abychom, ta, protože zde vznikají inovace, pracovní místa a tak dále. Když ale zavedeme příliš velkou informační povinnost, tak si s tím eh, skutečně mnohé pokazíme. Je třeba mít na tedy efektivitu a proporcionalitu. Není. My nepodpoříme nějaké podávání informací pouze kvůli informacím samotným, pouze kvůli té povinnosti, která k ničemu nepovede. Děkuji na dvě minuty, má pan Simon. Vážená paní předsedkyně, nelegitimní, ale ne nelegální praktiky ty v Evropské unii eh, v oblasti daní byly trpěny příliš dlouho. Ehm, eh, občané občanky to mnohdy ani nevěděli, teprve v minulých eh, měsících a týdnech se to dostalo na světlo ehm, mm, a jako věci kolem leaks se ehm, začaly pronikat. Občané, občanky se začaly ptát, jak to, že velké národní podniky mohou daňové sazby využívat k, k vlastní tíži ostatním, když oni sami poslušně platí daně. Pokud toto budeme chtít změnit, pokud budeme chtít nelegitimní základní věci už jen tak nebudeme chtít trpět, tak potřebujeme transparentnost. A na to je iniciativa, kterou teď přišla komise prvním modulem ehm, to, že trpělivě ehm, se zavíráme oči, to není už možné, jestliže eh, budeme chtít si vyměvat informace a budeme chtít mít lepší ehm, daňovou politiku mezi členskými státy. Jenomže závazky v této oblasti i v minulosti už měli někteří. Závazky tu byly. Musíme se postarat o to, aby porušování těchto závazků do budoucna eh, bylo také trestáno. Jenom pokud tady bude obava z důsledků a z dopadů, tak jsem si jist, že členské státy eh, budou eh, se snažit svým požadavkům dostávat. A je také správné, když komise teď navrhuje, abychom měli centrální eh, registr, rejstřík, v kterém eh, budou eh, trestné činy daňové uvedeny. Bylo by také ale důležité, abychom zajistili, že tam budou všechny takovéto daňové přečiny obsaženy a registrovány. A jde o to, aby tento registr sloužil nejenom členským státům Evropské unie a byl pro ně přístupný, ale jde o to, aby všechny daňově právní zásady tady byly transparentně předávány veřejnosti, aby toto bylo otevřené. Eh, proto můžeme přivítat, eh, když komise se bude snaží na eh, červen přijít s druhým balíčkem o transparentnosti a aby se bude se také snažit stanovit základnu pro poměřování. Chtěl bych ale dát podnět k tomu, co ještě můžeme udělat nad to. Navíc otázka, kde podniky platí své daně. Takové spravodajství mezi zeměmi. Tady v transparentnosti předpokladem pro to, aby nelegitimní věci se do budoucna už nedělali. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je na minutu a půl pan Rozaty. Děkuji není příliš užitečné pro naše rozpočty provozovat takovouto politiku, ale myslím si, že návrh komise je prvním krokem k tomu, aby do toho byl vnesen nějaký pořádek. Dochází k povinné výměně informací fiskálního charakteru a chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Kylie za to, že nám připravila velice dobrý text. Je tam jenom jeden kontroverzní bod a to je odstavec 25. Spravodaj tady navrhuje, aby docházelo k daňové kooperaci na minimální úrovni, tak abychom zabránili nežádoucí daňové konkurenci. Myslím si, že to není dobře. Eh, prostě je to proto, že eh, členské státy mají jiné, různé eh, podmínky pro podnikání a proto tomu by měl odpovídat také různé daňové sazby. Čili myslím si, že minimální daňové sazby to není dobrý nápad. A za druhé jde o politické rozhodnutí. Záleží na tom, která strana bude mít, bude ve vládě a ta potom bude rozhodovat. Do demokratického eh, volebního procesu bychom neměli zasahovat. Děkuji. Nyní na eh, minutu a půl paní Dodds. Děkuji vám. Kolegové, vzpomínám si, jak jsme zde sedali před pěti měsíci, hned po eh, to, co vypukl skandál LuxLeaks. A před dvěma, lety, dvěma měsíci máme další skandál, Swiss Leaks. A teď konečně reaguje komise. Já eh, vítám mm, opatření, která navrhuje komise, ale potřebujeme toho daleko více, pokud máme naplnit očekávání občanů. Eh, musím říct, že jsem byla znepokojena eh, tou vlažností Eh, vážností návrhu komise, eh, zejména tedy pokud se týče eh, reportingu zisků nadnárodní společností po jednotlivých zemích. Já myslím, že by bylo lepší, kdybychom zasáhli, zasáhli okamžitě s tím reportingem po jednotlivých zemích. Existují už důkazy pro to, že to v žádném případě nemůže ohrozit fungování těchto společností. Máme příklady z bankingu, máme případy z hornictví. Čili chtěli bychom srovnat eh, podmínky pro podnikání pro všechny, včetně těch velkých, které si dneska mohou volně pohybovat kapitálem. Mm, to je něco, čeho jsme se tady, eh, za co jsme se zasazovali v tomto parlamentu. Eh, nejenom tedy tato pozitivní opatření, ale také třeba černé listiny těch, kteří eh, se živí v podstatě útoky daňovými. Děkuji a nyní pan Vanden Keldelare. Děkuji. E, fiskální konkurence mezi členskými státy je žádoucí a prospěšná, ale o skutečné konkurenci lze hovořit pouze, pokud stejná pravidla platí pro všechny hráče a pokud jsou transparentní. Balíček o fiskální transparentnosti, který předkládá komise, je důležitým prvním krokem a vlastně od, vrhá světlo na daňové výnosy Pra, nicméně eh, aféry SwissLeaks a LuxLeaks jsou důležité a je zapotřebí vzít si z nich ponaučení a zavést nové CCCTB. Přitom ale eh, musíme také zabránit tomu, aby se lidé vyhýbali daním a aby páchali daňové úniky. A myslím si, že v takovém případě dosáhneme skutečného pokroku. Já podporuji komisi eh, v pokusech odblokovat tento balíček, který už je nějakou dobu zamrzlý, protože je důležité ho co nejdříve dostat na stůl eh, hlav států a vlád. Pokud nechceme Evropu velkých zemí, musíme také donutit lidi, aby jednali. Děkuji na jednu minutu, pan Langen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ta diskuze o daňové správě není žádná rutinní událost. Za posledních 20 let neustále diskutujeme o požadavcích transparentnosti, ale stále se nic neděje. E, komise tak trochu stále spí a teprve vývoj v posledních měsících ukázal, jak, je, e, jak jsou snahy v tomto směru důležité. Proto vítám tento první krok, protože e, daňové úniky a vyhýbání se daním dosáhly dosáhli objemu, eh, který už přesahuje eh, chápání daňových poplatníků. Jde tady o 20 milionů malých a středních podniků a další miliony zaměstnanců. A když vidím, že až eh, až na miliardu euro ročně se hodnotí e, uniklé daně, tak musíme opravdu už jednat. A e, my, členské státy za přímé pomoci e, komise zatím ještě nedosáhly žádné daňové harmonizace. Nejde tady harmon, o harmonizaci na vysoké úrovni, ale pouze o strategii proti daňovému dumpingu a proti vyhýbání se daním v souladu s články 101 až 109 smlouvy o Evropské unii, která nepovoluje Eh, konkurenci v daňových otázkách. Děkuji. Na jednu minutu pan Hayes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já velice vítám návrh komise z minulého týdne. A právě tak vítám skutečnost, že se posouváme směrem k automatické výměně daňových informací. Domnívám se, že eh, evropští občané jsou jednotní a jsou proti agresivnímu daňovému plánování a chtějí, aby velké firmy platily svůj spravedlivý podíl. Nedobývám se však, že běžní evropští občané chtějí plně harmonizovaný eh, daňový zákoník. To je v konečném důsledku záležitost členských států, které o tom mají rozhodovat prostřednictvím eh, přímých voleb. My ale musíme zastávat agresivní pozici, pokud jde o velké korporace, které využívají všech možných prostředků k tomu, aby se vyhýbali zdaněním. Právě to eh, musíme řešit. Kromě toho potřebujeme radikální debatu v našem parlamentu i jinde, zejména v komisi o efektivních daňových sazbách. V mnoha zemích Evropské unie e, údajně je zdanění 30%, ale de facto je to 8, 9 nebo 10%. Tato debata se musí soustředit na efektivní daňové sazby, protože to je nejlepší způsob, jak osvětlit celou tuto problematiku. Děkuji kolegové, nyní jsme vyčerpali seznam řečníků a přesouváme se ke Catch the Eye. Já vezmu polovinu těch, co se hlásili, a sice šest poslanců. A začnu panem Kaputem. Ja, danke. První, pan Kelly. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela souhlasím s kolegem panem Hayesem, který vyjádřil i naši pozici týkající se celé této agendy. Absolutně souhlasíme s tím, že daňové úniky, obcházení daní a výměna daňových informací jsou klíčové aspekty které musíme řešit v tomto návrhu a jsme pro. Ale pokud jde CCTB a návrhy, které se týkají společného daňového základu, to nemůžeme akceptovat. Celá řada malých zemí mají problémy s touto agendou. Myslíme si, že to je diskriminační vůči nim. E, složení je přece otázkou e, obchodu a i daně tedy. Takže z tohoto důvodu chceme zdůraznit, že nemůžeme akceptovat tento návrh a budeme proti němu hlasovat stejně jako vždy v minulosti. Děkuji. Děkuji. Minutu nyní má slovo paní Flašiková. Děkuji velmi pěkně. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Daňová politika je dlouhodobě v Evropské unii přetřásanou témat, přetřásaným tématem, ale vždycky to bylo posouvané z takového strachu a obavy har, z harmonizace daní. To tady také zaznělo. Je třeba upřímně říci, že harmonizace by měla být pouze e, takovou třešní na celém dortu a předtím bychom měli přijmout jednoznačná opatření bránící daňovým únikům, bránící i tomu, aby společnosti v rámci EU mohly vždycky si nalézt ten stát pro svoji podnikatelskou činnost, kde ta sazba je výhodná. Například na Slovensko zdravotní pojištění ze zákona každý slovenský občan musí zaplatit zdravotní pojištění a přitom některé společnosti mají domicil v jiných členských státech Evropské unie, kde je daleko výhodnější sazba pro tuto službu. Proto daňová politika je velice důležitá, poněvadž chrání naše zaměstnance a chrání lidi v členských státech. Děkuji.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 No Paní předsedkyně, není možné, aby malé střední podniky nesly příliš velké daňové břemeno, ale je třeba, aby členské státy udělali více eh, se svojí fiskální politikou a aby tedy mm, dávali určité pobídky, aby nedocházelo k těmto jevům. Je třeba bojovat proti daňovým unikům, obcházení daní, proti eh, mm, fiskálním deliktům, ale to nebude k něčemu, pokud v podstatě mm, ta byrokracie eh, eh, jak si bude i takovou příčinou černé ekonomiky. A mm, mm, zde zpravodaj se vyjádřil proti některým zemím, které přijali systémy, které jsou takzvaně konkurenční a přece za to ty státy nemohou. To je přece eh, vina jiných států, které nemají žádné systémy. Děkuji. Paní Bilbao. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám obsah této výroční zprávy o zdanění, protože v podstatě to je to, co chybělo, i co se objevilo ve skandálu LuxLeaks. A zde je třeba, aby bychom měli více harmonizace, abychom i participovali proto, aby eh, eh, zde, měli, zde byly iniciativy, které eh, zlepší stav daní a výběr daní a musí to sloužit reálné ekonomiky, ekonomice a nemůžeme tedy zde nahrávat daňovým, daňovým unikům obcházení a takzvanému plánování daní. A to jsou praktiky, které existují a já si myslím, že kromě fiskálních eh, sankcí bychom eh, měli Eh, mít i další nástroj jako zdanění finančních eh, transakcí, což by bylo vlastním zdrojem a bylo by, potřebujeme i eh, zreformovat velice urgentně DPH, ten systém je zastaralý. Dále i děkuji, že se na to zaměřujeme globálně, protože to je to, co chceme my, Evropané, a co očekáváme, že Evropa za nás bude dělat. Děkuji, pan Vikas. Minuta este um Tato debata to je skutečně eh, přetvářka. Eh, pan eh, předseda Juncker sice volá po reformě, nicméně léta sám podporoval v praxi daňové úniky, neplacení daní a tak dále. Toto jsou takové jakési zbožné záměry, které mají uspokojit každého a ta opatření, která z toho vycházejí, se eh, vůbec eh, nejdou po kořenech. Eh, ty kořeny jsou v 80. letech minulého století, kdy se vytvářela korporátní impéria, která dnes ovládají také vlády a instituce. Volný pohyb kapitálu, daňové ráje, neplacení daní, to všechno souvisí s tím, eh, že eh, politika je eh, financována ekonomikou. A nyní jako poslední v každý aj paní Lunaček. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, také vy na tribuně. Po skandálu LuxLeaks, kdy nynější předseda komise a tehdejší minister financí byl také Eh, za pojem, tak se došlo k určitým opatřením. Prvním krokem je automatická výměna informací, ale to zdaleka nestačí. Veřejné rozpočty právě teď potřebují peníze, aby mohl, mohla investovat do vzdělávání, do zeleného hospodářství a tak dále. Čili eh, je třeba mimo jiné v mé vlasti eh, zcela skoncovat eh, s bankovním tajemstvím. Ale nejenom u eh, firm, také u soukromých, eh, soukromých osob, aby nemohli se vyhýbat placení daní. A tady nejde jenom o vkladní knížky, jak se mnoho, mnohdy tvrdí. Děkuji. A nyní na závěr debaty dám slovo panu komisaři Moskovisimu který nám to zhrne. Ano, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, velice stručně. Chci poděkovat nejprve každému z vás za příspěvky. A co dedukuji z této <clears throat> diskuze je, že zde <clears throat> existuje velká konvergence cílů, i když dáváme eh, preference různým věcem, ale jde nám o efektivnější daně, v Unii. Eh, jde o transparentní předvídatelný rámec pro podniky a samozřejmě Evropa Unie chce být konkurenceschopná na globálních trzích, tedy chceme, aby členské státy měly možnost i plnit své kompetence, které jim patří. A teď jsou oslabeny. Takže to je signál vůči ministrům financí a zde eh, samozřejmě mm, my nemůžeme mít pravidla, která věci komplikují, to ne. A tři stručné poznámky. Za prvé, eh, jsem si tady vyslechl určité připomínky a mohu vám říci, že jsem přesvědčen, že to, co navrhujeme, je velice jaksi eh, věcné, pokud jde o transparentnost a balíček, který představím příští týden, tak bych dokonce řekl, že bude novou érou pro Evropskou unii. Nikdy tak ambiciozní kroky se zatím nenavrhovaly. Jde to za rámec toho arzenále, který máme k dispozici od roku 77. Samozřejmě jde pouze o první fázi a ne o samoučelný balíček. Komise předloží druhý balíček, a to ještě do léta, který bude obsahovat opatření pro konkurenceschopnost a bude obsahovat nové etapy transparentnosti. Takže já spolu s vámi jsem ochoten to eh, prostudovat v těch eh, country reports. A druhá poznámka. Je pravda, že to, co děláme, to neděláme sami pro sebe. To děláme v celosvětovém rámci, eh, kde máme i iniciativy OECD, G20. -ky. A já bych velice rád, aby zde byla otevřená spolupráce i s jinými státy mimo EU. A ještě ocituji další oblast, například dohoda o automatizovaném, vým, vý, automatizované výměně informací se Švýcarskem. Bylo to parafováno a bude uzavřena do léta. A to vlastně je revoluce, protože to je konec eh, bankovního tajemství v této zemi. Víme, že tato země má určitý svůj imič v tomto. A eh, jsem odhodlaný aby věci se hly vpřed a budu samozřejmě i se opírat o požadavky veřejného mínění, které již netoleruje některou nespravedlnost či praktiky a chce, aby členské státy se zhostily své odpovědnosti. A samozřejmě k tomu budeme my, komise, potřebovat vás, parlament, abychom spolupracovali ruku v ruce a proto budu velice bedlivě vždycky naslouchat vašim návrhům a Vím, že ve výboru Econtax Ehm, se tomu pečlivě věnujete, to je významné a dnes eh, zdanění je otázka citlivá pro veřejnost, eh, takže já budu velice netrpělivě očekávat na výsledky naší společné práce. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní dávám slovo paní zpravodajce Kajili na dvě minuty. Děkuji, děkuji vám eh, za slovo a za všechny vaše příspěvky. Děkuji zejména stínovým zpravodajům. Díky ním eh, je zpráva politicky vyvážená a nastavuje správné priority. Budeme i nadále připravovat iniciativy a chtěla bych říci, že bohužel je tu několik kapitol, kde jsme nenašli společnou řeč. Jsou to otázky týkající se životního prostředí a pak potom eh, indikátory potenciálu generovat růst a pracovní místa. Dále je tu téma eh, ochrany whistleblowerů, na tom je ještě eh, potřeba pracovat. Chtěla bych tedy nyní eh, poděkovat eh, komisaři Moskovisimu za to, že nám eh, odhodlaně naslouchal a že se zavázal do června předložit další iniciativy a byli bychom rádi, kdyby nás poslouchala také Rada. Evropský parlament má teď jasnou, koherentní a věcnou pozici stanovenou v této zprávě, která vytváří základ pro relevantní včas včasnou a příznivou politiku daní pro Evropskou unii. A já doufám, že i nadále budeme spolupracovat hladce, tak aby se věci v nejbližší budoucnosti změnily. Děkuji vám. Děkuji paní Kajli, tím končím tuto debatu a hlasování.